Známe ještě předtím, než začneme uh, hlasovat. Please take your seat. Prosím, zaujměte svá místa. První oznámení. Eh, předseda eh, dostal od ECR žádost o změnu nominací v komisích, delegacích. Ty změny budou v dneš, zápisu z dnešního Eh, zasedání a pokud nebudou eh, k tomu připomínky, eh, budeme